nebo na řadě je její zpráva, ale není mezi námi a proto se o této zprávě bude hlasovat ve středu. Je to zpráva, která se týká vývoje Rady OSN pro lidská práva a úlohy EU. Takže ještě jednou opakuji, ve středu se bude hlasovat o této zprávě a nyní budeme rovnou pokračovat další zprávou, která se týká veřejného financování v hospodářské měnové unii 2007 2008. Paní Kotardy má čtyři minuty, prosím. Komisária, kolegy, kolegy. Pane předsedo, paní komisařko, kolegyně a kolegové, před rokem jsem se rozhodla eh, schrnout zprávy pro, eh, o financích v roce 2007 a 2008. Chtěla jsem přihlédnout ke změnám, které v této oblasti probíhají. Když jsou zkoumány dva roky společně, tak je možné učinit si vlastně lepší přehled. V průběhu času jsme vše aktualizovali. Je tady úzká vazba mezi veřejnými financemi a hospodářskou a finanční krizí. Stačí se podívat na to, jaká záchranná opatření jsou přijímána eh, v bankách, podnicích eh, a pro banky a pro podniky. Eh, stačí se podívat na situaci malých a středních podniků a jaké dopady to má na občany. Evropské instituce a jednotlivé členské státy se musí touto věcí zabývat a je potřeba postarat se o to, aby naše vyhlídky a vyhlídky pro budoucí generace nebyly zhoršeny. Je potřeba vytvořit stabilitu a je potřeba nalézt rychlé řešení. Je potřeba eh, kvalitních veřejných financí, protože to je důležité pro jednotlivé země, ale i pro evropský sociální model. Pokud eh, by měl pítaňový základ ještě více posílen, aniž by se upravila progrese, eh, ten progresivní Eh, moment, tak to ještě zatíží veřejné výdaje. Je potřeba zohlednit specifické otázky a přihlédnout také k demografickému vývoji, eh, k vývoji věkových skupin. Je potřeba eh, přijmout příslušné rozpočtové položky tak, aby byly vlastně ozdraveny veřejné finance. Evropský parlament se již dlouho zabýval touto otázkou, ovšem zatím nebylo možné tyto věci realizovat. Vždy jsme si přáli, aby byla zlepšena transparentnost a aby bylo a očekávatelnost nebo předjímatelnost, aby stoupla důvěryhodnost, aby občané měli větší jistotu. Je potřeba nyní příslušně zacházet s financemi tak, abychom neopakovali chyby. Musíme vytvořit nový model, který by byl skutečně eh, ze sociálního hlediska udržitelný a je potřeba jednat proticyklicky, musíme kráčet společným směrem, musíme se potýkat s daňovými úniky a podvody a pokud budou podniky podporovány, tak si musíme uvědomit, jaké dopady to bude mít na konkurenceschopnost a fungování vnitřního trhu. Co to bude znamenat pro stejné výchozí podmínky Musíme přihlédnout a promyslet všechny eh, podmínky. Eh, pakt eh, pro růst a stabilitu, ten už poskytuje určité podmínky, makroekonomická politika, investice společenství do různých sektorů musí být posíleny. Tady mám na mysli také Euromont. A to také na nižší úrovni než na národní, na regionální. Většina frakcí souhlasila s tímto návrhem a já doufám, že to povede k tomu, že zítřejší hlasování bude mít dobrý výsledek. Děkuji. A paní komisařka. Pane předsedo, komise vítá tuto zprávu, paní Gotardy. Podstata této zprávy odpovídá dvěma dřívějším zprávám z pera Komise o veřejném financování v hospodářské měnové unii z let 2007 a 2008. Komise také souhlasí se třemi nejnovějšími změnami, které byly předloženy paní zpravodajkou 7. ledna. Zpráva Evropského parlamentu potvrzuje, že revidovaný pakt růstu a stability zatím funguje tak, jak by měl zejména některé členské státy, vyvinuli velké úsilí proto, aby naplnili své závazky vyplývající z tohoto paktu od reformy tohoto paktu byly použity jak korektivní, tak preventivní části tohoto reformního paktu a jakákoliv shovívavost nebyla pozorována. Nicméně ve zprávě se také zdůrazňuje, že negativní hospodářské vyhlídky pro Evropskou unii a pro eurozónu v roce 2009 nejsou velmi dobré. Hospodářský růst, zpomalil na úroveň, která v podstatě znamená recesi v tomto roce. Výhled pro rok 2010 také není úplně povzbudivý. Komise tedy souhlasí se zprávou Evropského parlamentu v tom, že podpora poptávky uplatněním diskrečních rozpočtových opatření je nyní velmi důležitá. Nicméně daňová a rozpočtová politika by měla být i nadále udržitelná, měla by být v souladu s průběhem krize a komise v tom souhlasí s obavami Evropského parlamentu ohledně dlouhodobé udržanosti veřejných financí nová zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí v Evropské unii bude Evropskou komisí zveřejněna na podzim roku 2009. Komise také souhlasí s parlamentem v tom, že veřejné výdaje musí být přesměrovány na zlepšení kvality veřejných výdajů v souladu s Lisabonskou strategií. Toto přesměrování prostředků by mělo být eh, v souladu s integrovanými hlavními směry hospodářské politiky, které schválila Rada. Pokračují práce na systematičtějším hodnocení kvality veřejného financování, včetně výkonnostních aspektů. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní Eh, bych vám chtěl oznámit, že se o této zprávě bude hlasovat podle programu a teď můžeme přejít ke zprávě o provádění uplatňování o prosazování směrnice 29 o několik obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a také směrnice 114 o klamavé a srovnávací reklamě.